se bude hlasovat. A jako další zpráva paní kolegyně Hannibal o sexuálním vykořišťování a prostituci a vlivu na rovnost pohlaví nejdříve zpravodajka na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž kolegům a stínovým zpravodajům a různým nevládním organizacím a uskupením, se kterými jsem spolupracovala. Evropské lobby pro ženy, Quality Now, různé sítě žen, které přežily eh, prostituci a evropské eh, koordinátory na úrovni Evropské komise pro obchodování se ženami. Moje zpráva se týká dvou směrnic. E, směrnice o ženách a násilí z roku 2012 a obchodování se ženami z roku 2013. Je jasné, že obchodování se ženami pohání prostituci a naopak. A to je jeden z hlavních důvodů, proč prostituce je přeshraniční záležitostí a proč se jedná o jev, který by opravdu nás v tomto parlamentu měl intenzivně zajímat. Má to dopady i na zdraví eh, populace. A jsem velice ráda, že mám to potěšení tu zprávu uvést. Bylo to téma kontroverzní a obtížné, protože zákony týkající se samotné eh, prostituce, na rozdíl od přesraničního obchodování s lidmi a tak dále, Zákony v oblasti prostituce spadají do eh, oblasti působnosti členských států, je to správně, ale zároveň se obrovsky liší. V některých zemích, jako Spojené království, samotná prostituce není ilegální, ale vše, co se jí týká, je kuplířství, eh, pasáctví, provozování bordelů a vše s tím spojené jsou trestními činy. V některých zemích je prostituce úplně legální, například v Německu a v Nizozemsku. Máme tady tedy dočínění s velice pestrým obrázkem po celé Evropě, máme různé i názorové přístupy a to uči, znamenalo, že ta zpráva tedy nebyla jako sama o sobě obtížná, ale znamenalo to, že jsme se opravdu museli soustředovat na velice různorodné úhly pohledu. A jedna věc je zcela jasná, že opravdu nepatrné množství žen které provozují prostituci, to volí jako zcela nespoutaně svobodné zaměstnání a chci, chtějí se tomu věnovat. I já jsem hovořila s těmito ženami a já osobně jsem nenarazila na ženu, která to zvolila a opravdu se tomu chce věnovat. Mnoho žen je obětmi obchodování eh, s lidmi a 63% statistik komise evropských unijních prostitutek jsou ženy, které jsou pašovány za účelem sexuálního vykořišťování, mnohé jsou mladé, některé jsou dokonce i dívky, což už i tak je skandální. Oběti um, obchodování um, často trpí uh, drogovou závislostí a mnoho, a ono je těžké to kvantifikovat, protože statistiky nejsou časté, Mnoho těch žen často pochází z obtížného rodinného prostředí, často byly sami eh, zneužívány v dětství a zejména v hospodářské krizi se mnoho obrací na prostituci jako na vydělečnou činnost. Tedy u žádné z nich to není opravdu taková kariérní volba. Prostituce není povolání jako každé jiné. Eh, Právě eh, takovéto povolání přímo uráží rovnost pohlaví a proto já ve své zprávě navrhuji, aby abychom se vážně zabývali takzvaným nordickým modelem, který už funguje ve Švédsku, kde ten, který si kupuje sexuální služby, páchá trestný čin. Tam bylo prokázáno, že se díky tomu snížila od roku 99, kdy to bylo zavedeno eh, prostituce o polovinu. Takže to je signifikantní pokles a já jsem přesvědčena, že pokud chceme si poradit s tímto neřádem, je snižovat poptávku. Jediný model, který se ukazuje jako funkční, je právě ten přístup, který už je v platnosti ve Švédsku a já apeluji na všechny z vás, abyste tuto důležitou zprávu podpořili. Děkuji, paní kolegyně. A nyní přecházíme k spontánním řečníkům. I zde se mi hlásí mnohem více řečníků a e, kolegyň, než mohu udělit e, slovo. Musím brát ale v úvahu na národní rozlížení, na zastoupení politických skupin. Paní kolegyně Zaborská jako první. Děkuji pane. předsedo. Dovolte, abych vyjádřila podporu kolegyni Hany Bol a textu zprávy, která byla přijata na výboru. Pojem prostituce jasně obsahuje obchod eh, s lidskými bytostmi. Jeden člověk si koupí jiného člověka pro uspokojení svých choutek a pro své potěšení. Jestli se jedná o legální nebo nucenou prostituci, ať už je to cokoliv, tak princip je prostý. S lidskou bytostí eh, se zachází jako s tovarem a to by mělo být zakázané. V tom se doufám shodneme. Jsem si vědoma, že můj postoj eh, nevyvolá souhlas zejména mezi kolegy, eh, v jejich členských státech je prostituce legalizována. Dokonce i Evropský soudní dvůr prohlásil, že prostituce je profese jako každá jiná. Návrh alternativního uznesení nepodporuji. Doufám, že se nám podaří přijmout eh, zprávu paní eh, Hannibal a jako stínová zpravodajka udělám všechno pro to, aby se eh, našel text, který podpoří i moje frakce. Děkuji. Děkuji kolegyně Záborské a ten kolegyně Estrela. Děkuji, pane předsedo. Prostituce ehm, potyk, ehm, postihuje 40 až 45 milionů lidí po celém světě. Většina z nich jsou ženy, valná většina. Tohle je eh, situace, která je důsledkem eh, nerovnosti pohlaví. Bylo řečeno, že eh, hospodářské problémy, sociální vyloučení a tak dále jsou hlavním ehm, tedy příčinou prostituce a že eh, eh, posádství je součást organizovaného eh, zločinu a je tady velký nepoměr mezi tím, jak členské státy řeší tuto otázku. Některé se domnívají, že prostituce je porušení práv žen form sexuálního otroctví, eh, která vede k eh, nerovnosti mezi pohlavími. Jiné členské státy tvrdí, že ženy si mohou dělat, co chtějí se, svými, eh, se svým tělem. Severský model nejlépe zaručuje důstojnost žen, ale je nezbytné, abychom prosazovali řádnou, řádný policejní systém ochrany a soudní systém ochrany prostituce nelze vnímat jenom jako profesi. Děkuji. Děkuji kolegyně Estrela a nyní kolegyně Luňaček. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, dámy a pánové, paní Hannibal ve své zprávě, eh, já si myslím, a myslím si to také většina eh, na naší frakci eh, představuje jednostrannou pozici, nezohledňuje eh, různé pohledy, které eh, máme v Evropské unii a chtějí, chce kriminalizovat prostituci. Já jako feministka také mám problém, že v naší patriarchální společnosti příliš mnoho mužů příliš často vnímá ženy jako předměty pro sex, pro práci a pro jiné věci a ne jako důstojné bytosti o sobě. Nicméně kriminalizace jako v severském modelu neřeší ty problémy. Musíme rozlišovat mezi převaděčstvím kvůli sexuálnímu vydírání a také mezi sexem na základě rozhod- individuálních rozhodnutí. Vím, že řada žen se k tomu rozhoduje na základě svých ekonomických problémů, ale je to jejich volba. Proto navrhujeme alternativní e, návrh e, usnesení s radou dalších členských států, který e, se zaměřuje na další členské státy a také navrhujeme podporu těch strategií úniku. Děkuji kolegyně Léček a teď kolegyně Zuber. Děkuji. 82% eh, prostitutek na světě jsou ženy. Eh, prostituce eh, vede k větší nerovnosti eh, mezi ženami a muži. Je to určitě porušení práv. Není to žádná skutečná profese, je to forma násilí na ženách, odráží to sociální a ekonomickou nerovnost způsobenou kapitalismem. Kapitalismus si myslí, že všechno by se mělo prodávat a kupovat, včetně soukromí. S ženami se nakládá jako se zbožím a, a <clears throat> Eh, ta, mohou tady eh, eh, kupíři pasáci vydělávat. Dělá se z toho najednou poctivý obchod. V progresivní společnosti by individuální práce měla přispívat společnosti. Co si myslíte o ženě, která prodává svoji důstojnost pro zauspokojení mužů? Musí se mýlit. Abolicionismus se obsahuje v této zprávě. Ženy se považují za oběti. Musíme ji chránit a musíme kriminalizovat ty, kteří bojují proti ženám a vykořišťují klienty. Děkuji. Kolegyně Zubr a teď kolegyně, kolega Žobro. Děkuji, paní předsedající. Do... Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, efektivní boj s například kuplíš svým pasáctvím, trestnou činnosti a vším, co je spojeno s prostitucí, je potřeba dobré zákonodáctví a přísné, které bude mít odrazující účinek pro pachatele. Předvážně jsou to členové organizovaných zločinných uskupení. Ale nezapomínejme na to, že tam, kde už je i přísné zákonodárství na místě, nelze jej vynutit, vlády členských států musí chápat, jak právní ustanovení vykládat. V Polsku například to vypadá tak, že je obvyklé, že stojí ženy u dálnic, říká se jim tyrovky, často jsou vykořišťovány eh, pasáky. S tím musíme bojovat, musíme zavádět zákony, které budou i e, účinné a které budou proveditelné. Děkuji, pane kolego Žobro, paní kolegně Morvaj. Köszönöm szépen, miközben az Európai Unió tonaszám ontja. Děkuji za slovo. Zatímco Evropská unie produkuje hromady dokumentů o násilí na ženách a obchodování se ženami, tak v řadě členských zemí policie je naprosto lhostejná vůči ženám. Ehm, budapeštský policejní komisař odmítl uspořádat jednotku eh, vzdělání nebo školení pro policisty a rakouská policie vyprovokovala uh, E, vlastně celou akci, když dívky z Maďarska mizí v Rakousku a objevily se, a, a, a měsíce potom Rakousko odmítá e, tyto skutečnosti vyšetřovat, přestože tady existuje podezření z toho, že se tyto ženy staly obětí násilí, obchodování s lidmi a podobně. Jste o této praxi informováni a co s tím chcete udělat? Děkuji paní kolegyně Morvaj a pan kolega Boris jako další. Děkuji. Eh, prostituce, eh, sutenérství je převážně přeshraniční povahy. Proto kvalitní zákony, možnost harmonizace určitých právních eh, předpisů dává šanci omezit tento neřád. Rovněž pomoc pro ty, kteří chtějí opustit prostituci, protože nezapomínejme, že často prostituce je určitá nucená činnost podmíněna hospodářskými okolnostmi. Je něčím, co je třeba podpořit, je třeba navodit spolupráci členských států, zejména v oblasti boje s organizovaným zločinem, který působí přeshraničně. Děkuji. Děkuji, pane kolego Boris. A na závěr paní kolegyně Hety. Tak se mi to, E v roce 2011 jsme eh, viděli, že ve, Švýcar, ve Švédsku byl přijatý nový zákon, který bojoval proti eh, této činnosti a proti nakupování sexuálních služeb. A snažili jsme se, ale Mm, ta situace se nějak zvlášť nezměnila. Nyní v roce eh, očekávám, že v roce 2016 mají členské státy předložit zprávu o tom, co se u nich děje v této oblasti. A proto je důležité, aby ta zpráva byla přijatá. Tady se nejedná o návrh legislativy, tady se jedná o to, jak eh, vypadá situace s poptávkou a jak to řešit z tohoto pohledu. Paní kolegyně Hit? Tím jsme dokončili spontánní řečníky a paní komisařka Georgieva na závěr. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla na úvod poděkovat paní Mary Honeyball za její zprávu z vlastní iniciativy. Obchodování s lidmi a vykořišťování Eh, je, představuje veliký problém. Jsou to celé příběhy dívek, které byly eh, obelhány a potom byly eh, zneužívány byty, často prodány svými vlastními rodinami. A pro nás v Evropské unii obchodování s lidmi je naprosto nepřijatelné. V jakémkoliv smyslu je to závažné porušení lidských práv a je to nesmírně závažná trestná činnost. My tady často slýcháme, že obchodování s lidmi bývá skryté, eh, ale ve skutečnosti my to vidíme vlastníma očima, vidíme to před sebou. A jediní, kdo nejsou příliš vidět, jsou ti eh, zločinci, kteří stojí v pozadí. My dobře chápeme propojenost mezi eh, pohlavím a obchodováním s lidmi. Podle Eurostatu 95% eh, osob, kterým je obchodováno za účelem sexu, jsou ženy a dívky. A za těmito statistikami je tragédie tragédie každé z nich a to souvisí s tou diskusí, kterou jsme vedli na, eh, o, o, k předchozímu bodu, eh, to znamená k té zprávě paní Parvanové. My také uznáváme, že ženy a děti končí na trhu s prostitucí, ne proto, že by se tak rozhodli, ale tady je souvislost mezi vykořišťováním eh, v rámci prostituce a organizovaným zločinem a to je čím dál tím více vidět. Podle informací Europolu většina obětí eh, pohlavního vykořišťování je převáženo do zemí, kde je prostituce povolená nebo regulovaná. Jak jsem už důraznila v předchozí diskusi, Evropská unie přijala jak velice ambiciozní směrnici o obchodování s lidmi a novou strategii, která tuto směrnici doplňuje a v obou případě, případech klade důraz na genderové aspekty obchodování s lidmi a po, eh, na, poprvé tedy na úrovni Evropské unie. A především prevence je klíčovou součástí této směrnice. Je potřeba snížit poptávku po vykořišťování eh, eh, malých dívek, které jsou zneužívány na, na trhu s prostitucí nebo pro výrobu eh, pornografie. Je potřeba se soustředit na uživatele, je potřeba se zaměřit a zredukovat maximálně odbourat tuto poptávku. Děkuji. Děkuji, paní komisařko Georgieva. Tímto uzavíráme rozpravu k tomuto tématu. Zítra v 11.30 se bude hlasovat. A poslední bod pořadu jednání dnešního dne. Zpráva pana kolegy Sajera. Převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí komisí. Nejdříve dávám slovo zpravodaji na čtyři minuty.